Dalším bodem na pořadu jednání je kontrola celních orgánů zaměřena na dodržování práv duševního vlastnictví. A v první řadě bych rád předal slovo panu zpravodoji Krojcmanovi čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Ochrana práv duševního vlastnictví je existenciálně důležitý pro spotřebitele a ostatní. Bohužel jsme v posledních letech stále více konfrontováni padělky. Nejde již o luxusní značky, nýbrž o zboží každodenního života jako léky, hračky a elektrické domácí přístroje. Stále častěji se nakupuje v internetu internetu a padělatelé nalézají stále nové prostředky a cesty, aby se vyhnuli kontrolám celních orgánů. Tento vývoj je závažným ohrožením našich podniků a zaměstnanosti. Kromě toho jsou spotřebitelé klamáni a také vzniká velké ohrožení jejich bezpečnosti a zdraví. Nejrůznější vývoj tedy vedl k revizi nařízení z roku 2004 a ukazuje, že je nutné konfiskovat zboží celními orgány. Celní orgány jsou velmi vhodné pro tento úkol a to proto, že může zastavit zasílání zboží, než se dostane na vnitřní trh a také se lépe sledovat malé zásilky. Již v prosinci 2012 v trialogu s radou jsme se dohodli na jednotném textu. Tento výbor pak v lednu eh, přijal příslušný návrh 32 hlasy ku třem. Rada ministrů eh, rozhodla již v březnu o tomto nařízení a parlament toto musí schválit tak, aby od 1. ledna 2014 nařízení platilo ve své zprávě zprávě jsem sledoval dva cíle. Nejdříve jsem ochranu duševního vlastnictví chtěl zlepšit v Evropské unii. Za druhé eh, jsem chtěl usnadnit byrokratické zátěže pro celní orgány. To znamená, že tyto předpisy nemají být pouze efektivní, ale také skutečně průrazné. Jsem velmi rád, že vám mohu sdělit, že jsme obou cílů dosáhli. Prosadili jsme to, že zjednodušený postup eh, zničení padělaného zboží je povinné ve všech členských státech a že se eh, také rozsah uplatnění rozšiřuje na veškeré eh, oblasti a práva duševního vlastnictví. Eh, dotýká se to také malých zásilek. To jsme dokázali prosadit. Dále také přeprava přes země EU e ze třetích zemí jsou zajištěny pouze, když by došlo k rozpuštění tohoto zboží na jednotném trhu. Je nutné tedy eh, eh, pro toto nařízení eh, jednat zlepšení. Transitní zboží má probíhat také na základě analýzy a to tak, aby celní orgány měly možnost vše kontrolovat a bránili zneužívání práv v rámci EU. Třetí státy přitom ve spolupráci musí se ještě více snažit. Vidí Vidíte tedy, že na základě těchto výsledků můžeme být spokojeni a e, přijetí nařízení je v zájmu podniků, spotřebitelů i celních orgánů. Doufám tedy, že při zítřejším hlasování tento návrh bude široce podpořen plénem. Chtěl bych poděkovat dinovým zpravodajům, se kterým jsme velmi dobře spolupracovali. Děkuji komisi i radě. Zde jsme vždy nalezli e, otevřenou návrč při předkládání návrhu a myslím, že toto nařízení je velmi dobré eh, a je k dobru spotřebitelů a k dobru Evropy. Děkuji panu Kurecmanovi a teď bych rád požádal pana komisaře Šametu. Děkuji, pane předsedo a vážení poslanci. Nejprve bych rád poděkoval výboru IMCO a zvláště zpravodaji panu Krojcmanovi za jeho konstruktivní přístup během vyjednavacího procesu. Vmáhání práv duševního vlastnictví IPR, zkratce ze strany celních úřadů, je jednou z priorit pro komisi a také pro tento parlament. Inovace a kreativita jsou hnací silou a je důležité, abychom, aby majitelé měli jistotu, aby vynálezy patenty byly chráněny. Ehm, celní úřady hrají klíčovou eh, eh, roli. Eh, jde o to, aby se některé ehm, produkty dostaly na vnitřní trh. Jsem velice rád, že parlament, rada a komise už dosáhly dohody v novém nařízení o celním vymáhání ehm, IPR. Dovolte mi, abych připomněl hlavní výhody, které toto nařízení sebou přinese. Za prvé, Rozšiřujeme eh, působnosti eh, práv duševního vlastnictví, eh, které mají být vymáhány na hranicích. Například padělané zboží nebo malé zásilky pro, pro jednotlivé osoby. Toto je velice důležité, když zvážíme o velký poštovní styk také díky internetu. Pak jsou tady známé značky. A toto způsobí, že Evropská unie bude hlavní bude velice střežit eh, eh, právo duševního vlastnictví na hranicích. Dále jsou tady další postupy, například eh, zavádění jednotné žádosti, která bude pokrývat Evropskou unii. Dále zjednodušený postup práce celních úřadů tím, že budou respektována práva těch, kteří obchodují nebo majitelů práv. A bude tady přímější komunikace s nejrůznějšími osobami, které jsou do toho, toho procesu zaangažovány. Tento, tyto změny jsou ještě propojeny s ostatními věcmi, jako třeba vytvoření elektronické databáze, která způsobí, která povede k tomu, že se bude účinněji bojovat proti padělaným zboží. Pak jsou tady další problémy, kterými se setkávali už v minulosti, a to se týká například přístupu k léčivům. Toto byla obzvláště citlivá záležitost, ale jsem optimista v tom, že teď už je tato věc vyřízena. Na závěr, dnešní dohoda posílí právní rámec a zjednoduší administrativní postupy pro klíčovou práci, kterou celní eh, úřady vykonávají, aby ochránili práva duševního vlastnictví. A tak toto napomůže eh, zajištění zájmu eh, našich lidí, těch, kteří obchodují a ochrání to, zvýší to konkurenceschopnost naší ekonomiky, která stále více je závislá na inovaci, na duševní vlastnictví. Tato inovace není dobrá pouze pro celní úřady, ale také pro naše občany. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, a v tuto chvíli dávám slovo paní Hanzlík na jednu a půl minuty. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, padělané produkty samozřejmě způsobují velké ztráty na vnitřním trhu. To samozřejmě poškozuje podniky, to znamená ty podniky, jejichž produkty jsou padělová, padělány. A to samozřejmě je také spojeno s otázkami bezpečnosti, protože tady nejde o to, že by se padělalo například pouze oblečení, ale hovoříme tady také například o léčivech. Některé z těchto produktů se k nám dostanou ze třetí zemí a proto musíme hranice chránit lépe a celní úřední úředníci jsou těmi osobami, které mohou zablokovat tyto eh, transporty, protože eh, ti jsou na místě a potřebují ty správné nástroje pro to, aby mohli jednat. To znamená, že ve chvíli, kdy ty postupy budou zjednodušeny a právní rámec bude posílen, tak eh, zajistíme lepší ochranu ale je velmi důležité, aby toto nařízení nezměnilo nebo nesnížilo eh, práva duševního vlastnictví. Jde o to, aby se to ale také například vztahovalo na nekomerční produkty, kteří mají eh, u sebe turisté, když eh, cestují. Jde tedy o, nějaké, o nějaká dodatečná pravidla. Pokud by tato pravidla ale nebyla lépe uplatňována a posilována, tak by se tady, tak by se tady začaly vytvářet mezery. A tady hovoříme o ztrátách, které přesahují 250 miliard euro a to je opravdu obrovská částka pro náš vnitřní trh a evropské podniky. To znamená, že proto si myslíme a doufáme, že toto nařízení bude opravdu pokrývat vnitřní trh lépe. A teď na dvě minuty paní Het. Já bych chtěla pouze říci to, že po hlasování zde sociálně demokratičtí zpravodajové uváděli některé body, o kterých se má rozhodnout a hlasovat. V trialogu jsme udělali určité ústupky a já jsem s tím velmi spokojená. Sociální demokraté se domnívají, že jde o zákonodárství pro duševní vlastnictví, eh, které chrání před padělky zboží. Eh, všechno to stojí také tisíce eh, pracovních příležitostí a miliony eur ročně. Ochranu těchto práv potřebujeme také pro zlepšení práv zaměstnanců na ochranu zdraví občanů to, zda toto nařízení může chránit před zbožím, které vstupuje. E, nevím, generické léky například se dostávají na vnitřní trh a my bychom jej měli chránit. Právě proto je dobré, že v tomto nařízení máme také to, co uvádí komise, tedy transbit tohoto zboží. E, musíme také zajistit implementaci. Nesouhlasím však se ustanoveními, která se týkají určitých deklarací. To neposiluje práva spotřebitelů. Zjednodušení je přitom však nezbytné tak, aby po deset dní bylo možné mít eh, předkládat námitky, dříve to bylo 20 dní, jde však o základní právo. A kolegové v Evropském parlamentu chtěli toto právo vyjmout z návrhu nařízení. Celkově se domnívám, že jsme udělali veliký pokrok, dosáhli jsme zlepšení v rámci trialogu a proto podporuji i já v druhém čtení tento návrh. Very much and just now, Mr. Bielan. Děkuji a pan předsedající, chtěl bych na vstępně poděkovat panu poslu. Pane předsedo, chtěl poděkovat, panu kolegovi Krojcmanovi za příspěvek této zprávě. Jde tady o ochranu práv duševního vlastnictví, což a tady je nezbytné zajistit zájmy patentů spotřebitelů občanů. Jde o právní rámec pro tu záležitost, to je o zajištění vysoké kvality produktů. Doufám, že poslanci vědí, že je zapotřebí zvýšit práva duševního vlastnictví a že budou obhajovat tuto zprávu. Nedávno eh, jsme eh, eh, zažili řadu mm, takových eh, situací. Eh, víme, že existuje velký příliv padělaného zboží do eh, Evropy. Mm, zvláště nebezpečný je obchod s padělanými léčivy. To je, dělají jednu čtvrtinu všech zdokumentovaných mm, případů porušování těchto práv. Zdravotní riziko, které může pocházet z těchto padělaných produktů, je velké. Proto musíme zvýšit ochranu a zaměřit se na bezpečnost našich občanů občanů. To musí být nepochybný krok. Celní služby nebo úřady mají omezené zdroje, ale neměly by být zatěžovány příliš mnoha úkoly, které by pak omezovaly jejich možnost plnit úkoly. Mělo by být na nich, aby rozhodli, zdali Eh, práva byla porušena. Eh, musí se postupovat podle národních eh, práva. Proto bychom se měli více soustředit na danou situaci, na řízení rizik, na dané technologie a na stávající metody, které jsou nedostačující. A jsem rád, že už toto bylo přijato radou. Paní Gápelč, mám minutu a půl. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Vážený pane zpravodaji Krocmane, duševní vlastnictví je zcela zásadní pro naši konkurenceschopnost. Ochrana práv duševního vlastnictví znamená také ochranu našich pracovních míst. Nicméně myslím si, že porušování těchto práv duševního vlastnictví, padělané zboží, obchod s padělaným eh, zbožím, eh, toto vše ohrožuje bezpečnost produktů, ohrožuje bezpečnost našich spotřebitelů, protože tyto produkty opravdu mohou představovat opravdu zásadní nebezpečí a hrozbu pro zdraví spotřebitelů, ale musíme si také uvědomit, že celá nebo celní úřady mají opravdu velký dopad na mezinárodní obchod a proto taková ta pravidla nesmí být překážkou pro mezinárodní obchod. Co se týče tohoto nařízení, tak myslím si, že je v souladu s dalšími právními akty Evropské unie. Myslím si, že je třeba opravdu zajistit, aby tato práva duševního vlastnictví nebyla ohrožována. Nicméně je třeba také zmínit stínovou ekonomiku, šedý trh, protože tady se také e, objevují produkty a výrobky, které je třeba nějakým způsobem zajistit. Samozřejmě, že to nebude vždy jednoduché. Já jsem ráda, že toto nařízení je formulováno tak, jak je navrhováno a já tento návrh podporuji. Děkuji. Děkuji a ještě jednu minutu paní Gepard. Děkuji, pane předsedo. Toto téma se netýká jenom podniků, ale také spotřebitelů. Jde o jejich jistotu a zdraví. To bychom neměli zapomínat v této souvislosti. Dovolte, abych zdůraznila především jeden bod, a to jsou léčivé přípravky a také eh, lékařské eh, produkty. Když vidíme, že polovinu eh, všech padělků představují právě tyto produkty, tak vidíme, jak tvrdě hrdě se postupuje v této oblasti. Nesmíme přepustit, aby právě tyto eh, lékařské produkty se dostávaly v padělané formě na trh. Na druhé straně však musíme také zajistit to, aby eh, nebylo možné na základě určité eh, nesprávné formulace byl umožněn tranzit povolených generik. To nepatří pod problematické případy. Za žádných okolností abychom my, sociální sociální demokraté nemohli odpovědět za zabránění tomuto tranzitu tohoto zboží. Minut, Mr. Stolojan. Minutu a půl, pan Stolojan. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc raportorilor și celor Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych eh, poděkovat eh, za pravodají a také všem ostatním, kteří pracovali na této zprávě. Eh, pokrok Evropské unie závisí na pokroku hospodářství založeném na znalostech a je založeno na ochraně duševních práv. My zde máme dva problémy. Na jedné straně se jedná o legislativu v jednotlivých členských státech, na ochranu duševních práv, ty se odlišují velmi eh, silně a na druhé straně máme snahu o harmonizaci. Na druhé straně však eh, také musíme vidět eh, to, že na našem trhu nalézáme mnohé výrobky, které jsou padělané, které jsou pirátské, dovážené do Evropské unie a právě zde celní orgány musí zastavit tento jev. Já tady potrhuji a pod podporuji eh, navrhovaná řešení. Eh, domnívám se, že ti, kteří eh, dovážejí výrobky padělané, či napodobeniny musí nést veškerý dopad dovozu tohoto zboží. A nejdřív bude hovořit pan Kelly. Jednu minutu. Pane předsedo, já bych rád pochválil komisi. Chválím komisi za tuto zprávu a také děkuji panu zpravodaji za všechny ty pozměňovací návrhy a všem ostatním za pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Protože jde o to pokrýt opravdu eh, všechny ty druhy padělání a falšování, které způsobují tuto ztrátu 250 miliard eh, ročně. Myslím si, že tady k tomu přistupujeme velmi konstruktivně a víme, že tyto padělené výrobky velmi často přicházejí ze třetích zemí, proto zastavit je na hranici je velmi rozumné. To znamená, že celním úřadu musíme dát eh, větší moc, lepší nástroje. Samozřejmě, že ten právní postup je správný, mám ale otázku na pana komisaře. Co si myslíte, kolik se nám podaří uspořit eh, pokud se nám podaří opravdu toto nařízení uplatnit. Děkuji a teď ještě jednu minutu paní Bendergas pane předsedající Jak víte, naše skupina měla vážné obavy, co se týče tohoto návrhu a my jsme byli nuceni ehm, tady vyloučit některé ehm, věci z působnosti nařízení. Je tady více vážnějších záležitostí jako ehm, malé zásilky, jde o zjednodušený postup. Ovšem, měli jsme pocit, že bezpečný transport léčiv přes Evropu je ohrožen, přesto jsme hlasovali pře, proti návrhu. E, Rada ministrů měla, e, měla pocit, že osobní e, zavazadla by měla být vyčleněna z této pole působnosti této nařízení. Jde o to, aby nebyla porušována práva, jde nám o zjednodušený postup. Pokroku bylo také dosaženo, co se týče načasování jde také o zničení zboží, takže generika by neměla být, neměla by být bráněno v dopravě generik, takže se těším na zprávu komise a na doporučení. My doufám, že budou správně implementováno toto nařízení. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Paní Anders Dotr. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo, kolegové, pane zpravodaji situace na současném trhu v Evropě je taková, že velmi málo aktérů může v podstatě zablokovat konkurenci eh, na celém trhu. A to tím, že se chopí nebo že kontrolují pouze dva, tři, tři členské státy. To znamená, že některé akté, někteří aktéři mají opravdu nadměrnou moc. My jsme se to snažili nějakým způsobem vyřešit evropským patentem, ale zcela se to ještě nepodařilo. V tuto chvíli budeme hovořit, tedy teď tady hovoříme o novém právním aktu, který se týká patentu a duševního vlastnictví, ale stejně se nám to pořád ještě nepodařilo eh, vy, eh, vyřešit. A to stejné se také týká automobilového průmyslu. A já se ptám, eh, proč se toho nezbavit? Co se týče proč například nechceme uplatňovat takové eh, zákony, jako jsou například uplatňované na Novém Zélandě. Já si myslím, že bychom se opravdu měli podívat také eh, do jiných států. Myslím si, že by to jistě pomohlo malým a středním podnikům. Děkuji. A paní Esája. Děkuji vám moc krát. Chtěla bych poblahopřát se pravodaji a také stínovým zpravodajům za vynikající spolupráci s komisí a radou. Nejde o nová ustanovení v rámci eh, tohoto pole, ale jde o zlepšení eh, správně technickou spolupráci. Evropský průmysl musí překonávat každý rok nástrahy eh, piráctví zboží. To stojí spoustu peněz a jde také o ochranu zdraví spotřebitelů. Eh, piráctví je součástí organizované kriminality a praní špinavých peněz. Zprávy, zpráva Jakolíno eh, toto dnes také uváděla. Mnozí spotřebitelé, kteří výhodné nabídky výrobků přijímají, by měli pochopit také tolik, že musí přispět. Pan Andres Barea. Děkuji, pane předsedo, děkuji také panu zpravodaji. V, ve zglobalizované ekonomice duševní vlastnictví je opravdu velmi důležité. Musíme tedy chránit práva duševního vlastnictví a je tak třeba činit. Je tak třeba činit hlavně v zemi původu a stejně tak jako vychází ze zprávy INTA v souladu s článkem 50. Souhlasíme a jsme velmi hrdí na pozměňovací návrh, který zdůrazňuje mezinárodní spolupráci, která která je opravdu zcela zásadní. To znamená ne pouze technická spolupráce, která je velmi důležitá pro operativnost celého eh, projektu, ale jde také o to zajistit dohodu mezi státy, mezi celními úřady a i z toho důvodu si myslíme, že právě výbor INTA přispěl do celé debaty opravdu zcela zásadně. Děkuji, děkuji. Děkuji a v tuto chvíli prosím pana komisaře Šemetu, aby se k tomu vyjádřil. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji vám za všechny vaše připomínky a názory, které jste vyjádřili v průběhu debaty. Zítra budete hovořit o, a budete hlasovat o novém nařízení, které se týká práv duševního vlastnictví. Toto by měl být právní akt, který by byl v podstatě eh, takovým pionýrským eh, novou novým, novým pionýrským pravidlem v této oblasti. Jde o to zajistit, nebo toto nařízení zcela eh, jasně stanovuje eh, povinnosti, ale také práva všech aktérů, včetně eh, tedy konkrétních pravidel například pro oblast léčiv, jakým způsobem je s nimi třeba zacházet na hranicích. Pan Kelly se ptal na dopad nebo o kolik si myslíme, že uspoříme eh, uplatněním nebo implementací tohoto nařízení. Eh, to samozřejmě záleží na rozsahu působnosti tohoto nařízení, protože my stanovujeme jasná pravidla pro celní úřady, stanovujeme jasné postupy pro všechny, eh, jejichž práva je třeba chránit my každý rok zveřejňujeme zprávu, která se týká padělání, padělaného zboží. To znamená, že já si myslím, že eh, ve chvíli, kdy to nařízení vstoupí v platnost, tak budeme mít také dostatečné nástroje na monitoring a hodnocení. To znamená, že budeme to schopni říci v budoucnosti. Samozřejmě, že to bude na národních celních úřadech, aby uplatnili toto nové nařízení. Komise se bude snažit pomáhat poskytováním eh, správných informací a struktur. Já doufám, že tady se opravdu ubíráme tím správným směrem a děkuji vám za pozornost. Děkuji pane komisaři. A v tuto chvíli ještě předám slovo panu Krojcmanovi. Děkuji, pane předsedo. Mm, pane komisaři, chtěl jsem ještě jenom jasně ukázat, že cestovní ruch nikdy nebyl začleněn do nařízení a také to, že transport generik to bylo, šlo o problém Indie, byl, že to bylo vyčleněno. To znamená, pokud vám to pomůže, tak um, um, pokud dostaneme ještě větší podporu v parlamentu, tak z toho máme radost. Ta ochrana um, práv duševního vlastnictví je pro Evropu nesmírně důležitá, protože uh, udržuje pracovní místa a to je klíčové pro evropskou ekonomiku, ale také pro spotřebitele. Paní Gebhardt má pravdu, když říká, že spotřebitel trpí nejvíce a viděli jsme ty hrozné obrazy lidí, kteří neměli zuby, protože eh, si vzali léky, které byly padělány. A proto jsme se o to pokusili, podařilo se nám to zavést tři prvky. <laughs> Nechceme méně byrokracie, odborávat eh, celní postupy, tak aby eh, clo mohlo um, pracovat účinněji. Toho jsme dosahli různých, různými věcmi, třeba jednodušeným postupem. Eh, celní úřady mohou třeba se souhlasem majitele zboží překročit ke zničení, pokud se ukáže, že toto zboží neodpovídá určité lhůtě. A to je jenom jeden z příkladů. Druhý příklad práva eh, držitelů eh, bychom měli posílit. I toto se nám eh, podařilo, což znamená, že i do budoucna pak majitelé mohou žádat náklady na zničení výrobku od toho, kdo je padělal tento výrobek. A také jsme k toho začlenili další věc. Dopravní podniky by měly být, by měly převzít zodpovědnost, pokud si to budou přát jednotlivé státy. A třetí věc byla ochrana dat. Chtěl jsem to ještě jednou zdůraznit. Ochrana dat Dát je také důležitý prvek. Pokud budeme se zaprobírat toto téma, i toto jsme posílili, takže můžeme jako parlament konstatovat, že tady jsme ještě vylepšili vynikající práci komise, máme na své straně radu, a proto doufám, že budeme mít velkou většinu. Máme kompromis, chtěli jsme, aby nařízení rychleji vstoupilo v platnost, pane komisaři, tady Rada eh, s námi nedržela krok, ale 1. lednu 2014 eh, bude moci nařízení z toho vyplatnost. Důležité je také to, aby eh, národní celní úřady měly dostatek personálu k dispozici. Například má Moská země Německo, tam, je 8, tam chybí 8 tisíc celních, celníků. Tady chci povzbudit komisi, aby spolupracovala s národními celními úřady, komunikovala, protože toto je velice důležité, abychom měli dostatek personálu, který se bude o tyto problémy moci starat. A proto si myslím, že e, to je další pokrok pro spotřebitele, pro udržení pracovních míst, ale také pro posílení e, místa Evropy. Děkuji vám. Děkuji, pane Krojcmane. Rozprava je ukončena a e, hlasovat se bude zítra v 11.30. Dámy a pánové, další bod na eh, programu eh, jsou jednominutové